Než se vrátíme k našemu včera přerušenému hlasování o ostatních oddílech a platbách, tak eh, obec, všeobecný zpravodaj by vám chtěl oznámit nějak opravu k platbě přípravných akcí a pilotních projektů, takže dám slovo Danieli, Danielu Viotimu, který vám toto prezentuje. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uvést jedno upřesnění k pilotním projektům a přípravným akcím. Včera při hlasování o těchto přípravných akcích a pilotních pro... ten balíček obsahoval také platby o kterém jsme hlasovali. Polovinu těch nových závazků plus platby předložené v rámci rozpočtu podle pravidla. Ale je to pouze technická chyba. To pravidlo nebylo dodrženo, nebylo správně vyloženo. Takže bych vás chtěl upozornit na tuto technickou opravu, která se týká dvou řádků 0403 7725 8 milionů 950 milionů místo toho, té, té částky potom čát, potom ta, ten další řádek 004379 630 tisíc eur místo 500, 507 500 eur, takže to jsou ty dvě opravy u toho balíčku, který jsme schválili včera. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Takže bereme na vědomí toto vaše sdělení a <clears throat> provedeme tedy nezbytné úpravy v tom textu. Dobrá, takže teď tedy budeme hlasovat o platbách. Máme zde dva bloky, které odpovídají kompromisu, takže myslím si, že můžeme o nich hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, jsou schváleny. A potom budeme hlasovat oddělen, oddělené hlasování, zde tedy máme pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Dobře, vážení kolegové, takže tím jsme ukončili závazky a platby z oddílu 3 a nyní přecházíme k ostatním oddílům. To byla zpráva Paula Pola Rubiga. Začneme Evropskou radou. Myslím si, že můžeme o tom hlasovat en blok. O všech těch pozměňovacích návrzích nemáte žádné námitky proti tomu. Takže kdo je pro ten, tento blok pozměňovacích návrhů? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Evropský soudní dvůr. Nejprve zde máme dva podbloky a ty jsou pokryty kompromisem. O, můžeme o něm hlasovat en blok tedy. Dobře, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? A kdo se zdržel? Takže je přijat tento blok. Dále je zde řada pozměňovacích návrhů, které o kterém bych, bych, kterých bychom také mohli hlasovat en bloc. Nemáte námitky? Takže budeme hlasovat, kdo je pro tento blok pozměňovacích návrhů, kdo je proti a kdo se zdržel. Tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Teď zde máme pozměňovací návrh ohledně establishment plan. Kdo je pro? Proti? Je to, kdo se zdržel? Tento Jury 6217 pozměňovací návrh je přijat. Nyní máme účetní dvůr. Zde máme jeden kompromis, který obsahuje podblok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní zde máme řadu pozměňovacích návrhů o kterých bychom také mohli hlasovat en bloc, pokud nemáte nic proti tomu, takže budeme o nich hlasovat v celku. Kdo je pro tento blok pozměňovacích návrhů, proti, zdrželi se, jsou zamítnuty. Teď máme EHSV, tady máme kompromis, zase dva podbloky, o kterých bychom mohli hlasovat en blok. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Dále následuje řada pozměňovacích návrhů, o kterých bychom měli hlasovat odděleně. Takže máme zde EFDD 8885 pro, proti, zdrželi se zamítnut. ENF 8215 pro, proti,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 82-16 pro, proti, zdrželi se, zamítnout EFDD 88-86 pro, proti, zdrželi se, zamítnout EFDD 88-87 pro, proti, zdrželi se, zamítnout ENF 82-17 pro, proti, zdrželi se, zamítnout EFDD 8888 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď zde máme kompromis AM pod blok 1. Máme zde požadavek na oddělené hlasování u EFDD 7388. Abač 2400, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamí, eh, přijat, pardon. EFDD odpada, e, neď EFDD 89, 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Tak teď máme tři pozměňovací návrhy ECR 8415. Kdo je pro? Proti? Osmdesát patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. EFDD 73 80... Omlouvá se předseda. Nevím, jestli máme jiné hlasovací seznamy, ale myslím si, že jsme měli hlasovat o řádku 1420 SAD 73 82. tak nejdřív ty FDD a potom ty ostatní. Aha, aha, Chybějí nám zde dva pozměňovací návrhy. Zrovna tady máme ten náš náhodou. Takže 84.15 byl zamítnut. EFDD 73.89 pro, proti, zdrželi se zamítnut. SAD 76.82 pro, proti, Mus, ověříme elektronicky. tak vyzývám ty, kteří ještě nevložili své karty do přístrojů, aby tak učinili a končím hlasování. Končím tedy hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut 24 hlasy k 10. EFDD 7390. Kdo je pro? Proti?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 ENF 9918 pro, proti, zamítnut. EFDD 8896 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AM Bač 2401 pro, proti, zdrželi se, je schválen. E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 FDD 8899 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis AM pod blok 1 bač 2402 pro, proti, zdrželi se přijat. EFDD 7400 pro, proti, zdrželi se zamítnu EFDD 7401 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AM pod blok 1, bač 2403 pro, proti, kdo se zdržel, je schválen. EFDD 8901, ten odpadá. EFDD 8902 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. EFDD 7402 pro, proti, Zdrželi se zamítnout. FDD 7403 pro, proti. Zdrželi se od, zamítnout. FDD 8904 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis AM pod blok 1, bač 2404 pro, proti. Zdrželi se je schválen. EFDD 7405 odpadá, ENF 8220 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. FDD 7406 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. FDD 7408 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. FDD 7410 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AM pod blok 1, bač 2405 pro, proti, zdrželi se, přijat. EFDD 8905, ten odpada. Teď se podíváme na pozměňovací návrhy ví, ohledně výboru regionu. Máme zde jeden kompromis, který se týká dvou podbloků a mohli bychom o nich hlasovat en blok tedy. Čili hlasujeme, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Nezvedáte ruce, alespoň někdo z vás, takže musíme tedy elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím. Takže 25 k 8 hlasům Schváleno není oddělené hlasování, které se týká EFDD eh, e 8906. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. EFDD 7411. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto e FDD 8907, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E FDD 8908, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ENF 8222, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FDD 8209, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AM pod blok 1, bač 2500, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FDD 89 10 tím odpadá a jsme u FDD 89 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto FDD 74 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto FDD 74 16 pro, proti zdrželi se zamítnuto FDD 74 17 kde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis AM pod blok 1 bač 2501 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. FDD 7418 odpadá, EKR 8419 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. FDD 7419 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. FDD 7436 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. FDD 8912 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 89.13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 74.20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 89.14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 74.21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 74.22, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto FDD 89.17 pro, proti, zdrželi se zamknuto FDD 7423 pro, proti, zdrželi se zamknuto Kompromis AM Boč 2502 pro, proti, zdrželi se přijato. FDD 7424, kdo je pro, proti, zdrželi se zamknuto FDD 7425 pro, proti, zdrželi se zamknuto ETT 7426 pro, proti, drželi se zamítnuto FDD 7427 pro, proti, drželi se zamítnuto FDD 7428 pro, proti, drželi se zamítnuto FDD 7429 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis AM BAČ 2503 pro, proti, drželi se přijato. FDT 7430 odpadá, kompromis AM Bač 2504 pro, proti, drželi se. Přijato FDDD 7433 odpadá, kompromis AM Bač 2505 pro, proti, drželi se. Přijato FDD 7434 pro, proti, drželi se. Zamknuto. Kompromis AM, bač 2506, pro, proti, zdrželi se, přijato. RDD 7045 odpadá. A nyní Evropský ombudsman. Máme tady oddělené hlasování FD2 89 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuté FDD 75.00. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. FDD 89.26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. SAD 76.85 a PETI 62.75 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní si myslím, můžeme hlasovat an blok FDD 89 až 7504. Kdo je pro tyto návrhy, kdo je proti, zdrželi se, tyto návrhy byly zamítnuty. A nyní establishment plán PETY 6276 a SAD 7686. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní Evropský ochránce údajů. Myslím si, že můžeme hlasovat en bloc s výjimkou SAD 7681. Takže budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrh s výjimkou SAD 76, 81. To bude oddělené hlasování. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamknuto. A nyní SAD 76, 81. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamknuto. A nyní SVČ. Dva podbloky, je to kompromis. Myslím si, že můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní oddělené hlasování. Můžeme hlasovat unblock s výjimkou AFETu 5176 a pokud se o tom nebude hlasovat, tak tady máme FDDD 89, tedy ty, kde budeme hlasovat unblock, Kde je pro tyto návrhy, kdo je proti, kdo se zdržel. Tyto návrhy byly zamknuty. Budeme tedy hlasovat o kompromisu AM FED 5176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrhy EFDFD 89 a BAČ 4409 odpadají. Establishment plan a FED e 6541. Kdo je pro proti? Kdo se zdržel? Přijato. A FED e 5176. Poznámky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní budeme hlasovat o sekci 1, oddíl 1 Evropský parlament. Nejdříve sur euh, les amendements. Nejdříve budeme hlasovat o eh, hlas, pozměňovacích návrhech, které máme v příloze tabulka 1 a 2. Mám pocit, že to jsou dva bloky a že bychom o nich mohli hlasovat eh, celkově, v celku. Nemusíme hlasovat odděleně, takže nejdříve je tabulka 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní Příloha tabulka 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A dále po, nové požadavky politických skupin. ALDE 7910 EP, PSLD, GUE a Zelení. A pak ALD 7910, o tom budeme hlasovat v celku. Jde o navýšení prostředku na závazky na kompenzace. Nebudeme tedy měnit celkou částku rozpočtu, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat oddělení o 1999, kdo je pro. Ověříme to elektronické hlasování, tedy 7991. Hlasování u konce. Bylo to zamítnuto 80, 18 hlasů proti 15 je SAD, 79, 90, kde je pro. Kdo se zdržel, zamítnuto. Poznámky. GUE 70 01, kde je pro proti zdrželi se zamítnuto. GUE 7014, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. SAD 7790, kdo je pro, proti. Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto jeden hlas proti 12, Badže 42, 63, kde pro proti, drželi se zamítnuto. GUE 70, 12 pro proti, drželi se zamítnuto. A nyní jsme skončili, milí kolegové. Máme 9 hodin 37 minut. Chtěl bych velice poblahopřát našim dvěma zpravodajům, našemu všeobecnému zpravodajovi Danielovi Biotovi a zpravodaji za ostatní oddíly Paulu Rybigovi. Také bych chtěl poblahopřát stínovým zpravodajům a vlastně každému z vás, kteří se zapojili do tohoto hlasování a také děkuji našemu týmu, který připravil náš hlasovací seznam a děkuji také politickým poradcům. Možná bychom mohli se obrátit na našeho zpravodaje, aby nám to uzavřel. Pane Vioty, přejete si nyní eh, vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, se připojil ke, svý, k vašim slovům díkům eh, všem pracovníkům našich týmů. Pracovali vynikajícím způsobem. Já jsem zde čtyři roky a musím říct, že jsem se mohl opřít o velkou odbornou expertizu našich týmů. Stínoví zpravodajové a já jsme byli velice dobře, nebo naši, náš tým nás velice dobře podporoval. Děkuji také stínovým zpravodajům, kteří nás také podpořili velice v tom, abychom mohli tuto proceduru ukončit. Nyní uvidíme, jak to vše dopadne, jak dopadnou vyjednávání s radou a doufám, že se podaří zásadním způsobem s rozpočtem pokročit. Doufám, že za dva týdny budeme moci ve Štrásburku hlasovat a domnívám se, že tady neseme velkou odpovědnost jednak vůči občanům a jednak také z důvodu hodnot, které my, jakožto Evropská unie, musíme opětovně získat. Já se budu velice snažit společně s celou delegací, abychom to v procesu konciliace s radou prosadili. Opřeme se o naše zásady a budeme se snažit eh, seriózním způsobem vyjednávat s radou. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji panu všeobecnému zpravodaji a nyní Paul Jubik. Vážený pane předsedo, rovněž já bych chtěl velmi srdečně poděkovat. Eh, samozřejmě v první řadě eh, pracovníkům parlamentu. Myslím si, že administrativa zde velice dobře prokázala, že je schopná velice dobře sladit různé zájmy. Děkuji také pracovníkům jednotlivých politických stran, neboť jsme měli mnoho neformálních jednání a setkání a takto jsme dokázali dospět k dobrému výsledku. Rovněž také děkuji svému osobnímu týmu spolupracovníků, i nás vždy kontrolovali, měli přehled nad věcí, dobře nás informovali a dobře nám radili, jak bychom mohli hlasování optimalizovat. vlastně umět z parlamentu dospět ke stanovisku, to byl ta jednoduchá část a nyní přijde ta složitá část a to budou vyjednávání s radou. Víme, že komise je již ve velmi pokročilém stádiu příprav, ale nyní je pro nás důležité, abychom vůči radě hovořili jedním hlasem. Já se tedy ptám za všechny politické skupiny a zejména nebo chci říct, že všechna politická uskupení, zejména kolega Vioty odvedli velice dobrou práci i náš předseda a myslím si, že pokud budeme jednotní vůči radě, tak to pro nás bude velice prospěšné. Ukáže to, že parlament je schopen nastavovat směřování rozpočtu a v tomto smyslu se těším na trialog a na konciliaci a já doufám, že se nám podaří být velmi efektivní. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji pro ostatní oddíly. A jako vždy, pokud se semkneme, budeme silní. Pokud parlament bude jednotný, tak eh, mu to pomůže eh, k úspěchu v rámci konciliace. Já si myslím, že toto by, stejně tak, jako kdyby Evropská unie byla jednotná, tak by to bylo velký, velice ku prospěchu v dnešním eh, globalizačním prostředí. Já bych se nyní obrátil na Jana Lila z komise a rád bych mu rovněž poblahopřál, neboť byl jmenován ředitelem. Já si myslím, že to je uznání, které jste si velice zasloužil, pane Jurele. A Ptám se vás, máte nějaké komentáře k našemu dnešnímu hlasování? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše milá slova. Na mou adresu velice si toho vážím, budu stručný. Dovolte, Abych začal tím, že se připojím k vašim slovům díků na adresu pana a pana Rybika, obě, obou zpravodajů. Byla to velice složitá práce. My jako komise eh, jsme mm, věděli, že vás čeká obtížná dobrá pro přípravu hlasování a Skutečnost, že se to tak hladce schválili, je také důkazem vynikající práce zpravodajů a jejich spolupracovníků. Takže z celého srdce za Evropskou komisi blahopřeji k tomuto úspěchu. Obecně bych rád poděkoval výboru eh, za pozměňovací návrhy, eh, které se snažily sladit prostředky tak, jak to navrhla komise. To je, domnívám se, dobrý bod pro zahájení dohodovacího řízení. A jistě ještě během této doby se vrátíme k tomu či onomu. E, když se podíváme na A, tak je jasné, že úhel, bodu, úhel pohledu bude spíše na Erasmus Plus tento rok. Zaznamenal jsem, že pro posílení, které vyžaduje parlament v kvantitativním ohledu zhruba dvě třetiny, E, toho celkového navýšení půjde na Erasmus Plus a program JUS. To je naprosto jasné stanovisko. Rada samozřejmě v odlišném kontextu jedno, pozic jednotlivých států mm, dává na vědomí, že Erasmus je jeden z mála programů, které mm, e, má rovněž prioritu i pro radu a to je jistě dobré znamení pro nastávající dohodovací řízení, protože pro všechny tři instituce je to prioritou. B. Oddíl B, tady bude vlastně ta největší část na diskusi, to je iniciativa pro mládež a zaměstnanost. Jako komise jsme zaznamenali hlasování pro signifikantní navýšení této iniciativy Jistě vám nemusím říkat, že nás čekají obtížné diskuse s radou, zejména eh, pakliže to navýšení navržené půjde nad rámec obálky, která byla domluvena před dvěma lety v rámci výhled, víceletého finančního výhledu. A Eh, musíme zdůraznit obavy, že posílení a navýšení eh, položky rozpočtu pro zaměstnanost a mládež generuje legální požadavek členských států, aby zabezpečili také navýšení a to bude eh, poměrně náročné přeprogramování a budou tady eh, určitá rizika v spoždění a implementaci prostředků ze sociálního fondu. Ovšem k tomu všemu, eh, to vše bylo dohodnuto už v minulosti. Zaznamenáváme, že politickou prioritu že velikou politickou prioritou pro váš výbor je právě toto téma. Dva, zemědělství. Tady bych rád připomněl, že v polovině října, tak jako každoročně komise předloží eh, svůj dopis k rozpočtu, Eh, který bude obsahovat významnou složku týkající se zemědělství a to bude rovněž příležitost pro, váš, pro komisi začlenit aktualizované hodnocení potřeb a zejména nedávného vývoje eh, jako eh, například prasečí horečka, prasečí mor v afrických zemích která byla importována do některých členských států. A máme tady velkou složku, s kterou počítáme také pro eh, přepracování dublinského nařízení. Víme, že vyjednávání tohoto tématu jsou velice obtížná a k tomu se ještě připojí také určité navýšení peněz, ale vyjednávání o tom bude jistě komplikované. Ale děkuji vám i za to eh, kapitola 3 Eh, jako komise počí, stále pokračujeme v monitorování situace a uvidíme v průběhu dohodovacího řízení, zda budeme moci podpořit či eventuálně navrhnout navýšení za naši stranu a opět takový ten dopis eh, s pozměňovacími aspekty zase zveřejníme. Máme tady celou řadu diskusí, ale jednou z největší, jedním z největších námětů bude Turecko a také příspěvky do evropského rozpočtu pro zařízení eh, pro uprchlíky v Turecku. Je to velice choulostivé téma dnes, o tom tady nechci eh, dohloubky hovořit, ale když se podívám zpět na ty měsíční, eh, na ty dlouhá měsíce trvající jednání v radě, je mi jasné, že i pro radu bude velice obtížné mohli, moci se pohnout v tomto bodě. Co se týče výdajů, chci poděkovat panu Viotomu za to, že navrhuje a také děkuji, že výbor to schválil eh, tak, jak to bylo navrženo ze strany komise. Eh, a Eh, protože zde rada navrhla škrty a to by velice stížilo eh, naši práci. Eh, jak k, návr- k postoji parlamentu, tak v pos- k postoji rady komise zveřejní příslušný dokument po formálním schválení postoje parlamentu na druhém plenárním zasedání ve Štrasburku v říjnu. 26. října. A dovolte, abych uzavřel, pane předsedo a drazí zpravodajové, za to, že vám oběma zpravodajům opětovně poděkuji za eh, vaši práci, která vedla k tomuto úspěšnému hlasování. Vedli jsme velice zajímavá jednání a to vedlo ke zlepšení mm, našich návrhů v řadě tématu a jistě se budeme snažit společně s vámi usnadnit jednání, navrhovat věci, které budeme považovat za důležité pro zjednodušení celého postupu. Děkuji vám. Děkuji, pane řediteli. Děkuji vám za vaše slovo a my máme ve vás důvěru, protože víme, že komise je rovnoprávným spravedlivým partnerem při hledání dohodování mezi radou a parlamentem. Děkuji vám za ta upřesnění, která jste uvedl v souvislosti s tím amending letter, s tím příslušným dopisem, který komise zveřejní. A potom dopis, který se jmenuje Letter de Executabilité, čili dopis proveditelnost, o proveditelnosti. A tady dojde k přizpůsobení. Ještě už tento postup byl proveden minulý rok, ale vedlo to tedy k určité perplexnosti části parlamentu a protestu. Tedy my doufáme, že tentokrát Mm, eh, to provedeme lépe tak, že k poslednímu dohodování dojde ještě před skončením tohoto volebního období. Děkuji vám mnohokrát ještě jednou za vaši pomoc a spolupráci a rád bych připomněl příští etapy. Budeme hlasovat 8. a 9. října o pozměvacích návrzích strany jednání 18. října, hlasování v parlamentu a jednání 23-24 eh, říjen, první zasedání eh, dohodovacího řízení se 7. listopadu a závěrečná schůze 16. listopadu a potom úplně závěrečné zasedání, které snad nám umožní, abychom skončili v rozumnou hodinu. Dobrá. Takže pokud pan Gerens je mezi námi, tak mu dám slovo ale dnes ráno zde nemohl být a požádal mě, abych ho nahradil. On si totiž připravil zprávu o tom, co bychom mohli nazvat více rychlostní Evropa. A v těch návrzích, které zpracoval pan Gerens, tam vlastně uvádí nejprve znásobování počtu fondů, které stěžují porozumění rozpočtu Evropské unie a které jsou v protikladu s principem rozpočtové jednoty a zdůrazňují to, co ostatně zdůraznila Montyho zpráva, jestli si dobře pamatujete, tu širokou paletu těch různých fondů v rámci rozpočtu, které v podstatě znemožňují nějaké vhodné pochopení, nebo aby se tedy vyznali lidé vůbec v rozpočtu Evropské unie. A to, co navrhuje pan Gerenc, tak aby to je, aby se snížil tento velký počet, tato široká paleta v rámci e, nařízení o víceletém finančním rámci prostřednictvím běžného legislativního postupu. A zdůrazňuje to, že je nutné, abychom získali v hlasování kvalifikovanou většinou, které by nahradilo pravidlo jednomyslnosti při hlasování v Evropské radě. Je pro racionalizaci a diferencovanou integraci a zdůrazňuje, že ad hoc řešení pro otázky eh, důležitého charakteru v rámci institucionálního rámce Unie by vlastně vytvářely také více náklady, které jsou zbytečné a vytvářejí takový velký zmatek ve veřejných financích. Co se týká podle berlínského vzoru Bundesrátu a s cílem vlastně chránit tu jednotu institucionálních struktur parlamentu, toto by mělo být zohledněno při hlasování v tom příslušném okruhu. Pokud by bylo více kruhů, tedy více okruhů, nebo kteři, které by se účastnili hlasování v parlamentu, tak poslanci těch zapojených zemí nebo poslanci různých zemí by měli být zapojeni. Ostatní by měli nezávazné konzultativní hlasy a domnívá se, že pro posílení společných pravidel, pravidel v těch klíčových oblastech, zejména rezervy vytvářené pro fond EFSI, tak tam by se mohla vytvořit určitá rezerva pro solidaritu a výkonnost pro všechny fondy Evropské unie v rámci národního rozpočtu 10 výše a také kritéria přidělování prostředků z této rezervy by měla být založena na dodržování základních práv, solidarity a společného nebo spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy hlavní nebo základní lhů. Ta zpráva obsahuje návrhy, které tedy formuloval náš kolega Charles Gerens a toto bylo to hlavní, co jsem chtěl říci. Nyní bych dal slovo stínovým zpravodajům, pan Dos Santos, a ten zde není. Jestli... Kdo tedy se chce vyjádřit k návrhu Charlesa Gerense? Nikdo? Výborně, no tak bych tímto poblahopřál a poděkoval Charlesi Gerensovi. Pozměňovací návrhy k jeho návrhu zprávy musí být předloženy do 11. října do 12 hodin nejpozději. Hlasovat ve výboru pro rozpočet budeme 5. listopadu a AFKO bude hlasovat 21. listopadu. Tak teď dáme slovo kolegům, kteří připravili stanovisko k jednotlivým programům příštího víceletého finančního rámce. A nejprve dávám slovo paní Jatenmaky ohledně programu pro životní prostředí a oblast klimatu, program LIFE. Tak prosím, máte slovo, Aneli. Vážení kolegové, dobré ráno všem. Nejprve bych chtěla říct, že obecně jsem spokojená s návrhem komise, takže nebudu navrhovat mnoho pozměňovacích návrhů. Také rozhoduji, eh, respektuji rozhodnutí koordinátorů určitým způsobem omezit tedy tu oblast působnosti těch rozpočtových záležitostí. Program LIFE to je jediný fond EU, který je vlastně který eh, je přidělen pro životní prostředí a oblast klimatu. A myslím si, že všichni se shodneme na tom, že problémy, kterým čelíme v tomto období, jsou vel dalekosáhlé, globální a vyžadují velmi silnou spolupráci na evropské úrovni, která je opravdu nezbytná. Když toto vezmeme v úvahu, tak si myslím, že je skutečně správné, aby se posílil rozpočet eh, tohoto programu. V souladu s tím, co zde už zeznělo v parlamentu, navrhuji, aby finanční rozpočet byl zdvojnásoben eh, ve srovnání se současnou úrovní, tedy pro tento program. Ta interní finanční struktura programu je rozdělena na dvě, na dvě hlavní oblasti působnosti. Ta první, to je životní prostředí a druhá jsou opatření v oblasti klimatu. Tyto oblasti jsou zase obě rozděleny do dvou podprogramů. Když posílíme, posílíme tedy finanční prostředky u obou, tak navrhuji, abychom tu rovnováhu trošičku posílili směrem k oblasti životního prostředí. Předložila jsem pozměňovací návrh, který 70% vlastně prostředků přidělí životnímu prostředí a 30% akcím v oblasti klimatu. V návrhu komise tato čísla jsou trošku jiná, je tam asi 64% a 36%. A co se týká těch podprogramů v rámci jednotlivých oblastí působnosti, tak navrhuji, abychom zachovali ty přidělené prostředky, jak navrhuje komise. Vážení kolegové, abychom se vyhnuli nějakým, nějakým problémům v komunikaci, tak bych chtěla jasně říci, že můj návrh se nesnaží podkopávat potřeby akcí v oblasti klimatu v rámci rozpočtu EU. Naopak, já navrhuji, abychom dodrželi pozici parlamentu ohledně posílení mainstreamingu v oblasti klimatu o 20, z 25 na 30 v rámci příštího VFR. Když, když vezmeme tyto cíle v oblasti klimatu v úvahu, na, tak můžeme zachovat rovnováhu v rámci eh, programu LIFE, tak jak jsem navrhla, protože jsou zde i ty akce spojené s klimatem tedy získají financování a je tam i spousta dalších programů v rámci příštího finančního, víceletého finančního rámce. Takže zde se zaměříme více na ty environmentální cíle, protože životní prostředí opravdu toto potřebuje. Těším se na vaše připomínky, stínových zpravodajů a ostatních kolegů a těším se na naši další spolupráci. Děkuji. Yes. Děkuji, paní zpravodajko. Nyní se tedy obracím na stínové zpravodaje. Pane Lav, pan Lavia se k nám nepřipojil dnes ráno, pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Jakožto spolu předseda programu LIFE v Evropském parlamentu vítám návrh komise kde se stanov, pos, posiluje program LIFE, takže skutečně je zde uznávána ta evropská přidaná hodnota. Souhlasím s navýšením rozpočtu no, na těch 60% u programu LIFE, tak jak je to naplánováno, když podle mého názoru to stále není zcela dostatečné. Potřebovali bychom ještě další prostředky na tento program, protože to je jediný program Evropské unie, který se věnuje výhradně cílům v oblasti klimatu a životního prostředí. Souvisí to také s rozšířením témat, která by mohla být financována, jako například podprogram Přechod k čisté energii. A toto jsou body, které vlastně patří v současném VFR do programu Horizont 2020. Já jsem si pozorně prostudoval pozměňovací návrhy zpravodajky paní Jatenmaky, které tímto děkuji za odvedenou práci. A musím říci, že je to zhruba to stanovisko, se kterým souhlasí i výbor Envy. Asi 60 celkových prostředků na environmentální oblast a 30 na oblast akce v oblasti klimatu, celková částka kolem přes 7 miliard. Podle mého názoru je důležité abychom vlastně převzali, zopakovali ty úspěšné projekty v rámci programu LIFE. Měl by to být takový katalyzátor pro využití veřejných prostředků v této oblasti ve spojení s Fondem pro regionální rozvoj. Je také potřeba zvýšit poskytování technické pomoci, abychom vlastně povzbudili místní a regionální orgány k účasti v tomto programu. Je také důležité zdůraznit propojování networking mezi fungujícími programy, aby docházelo k výměně osvědčených postupů a spolupráci na mezinárodní úrovni. Já chápu a vítám potřebu využití soukromých prostředků, zejména pro investice v oblasti životního prostředí, ale je potřeba více vyjasnit finanční operace smíšeného financování, zejména u těch pilotních projektů, které budou financovány v rámci programu LIFE. 2019-2020. Děkuji, pane Kaputo. Ještě někdo další se chce vyjádřit? Ne, takže paní já ten Maky, myslím si, že máte podporu našeho výboru pro rozpočet. Pozměňovací návrhy musí být předloženy nejpozději v poledne 1. října a hlasovat ve výboru pro rozpočet budeme 5. listopadu. A s tímto dávám slovo předsedovi, který je zpravodajem k programu Erasmus+. A chtěl bych zdůraznit, do jaké míry Erasmus je takovou vlajkovou lodí, takovým emblémem eh, Evropské unie ve směru k mladým lidem. A oslavili jsme s 30. výročí v roce 2017, už tedy 30. výročí Erasmu, mnoho mladých lidí, 6 milionů mladých lidí se takto účastnilo programu a vycestovali do různých zemí Evropské unie v rámci studií, kde objevovali diverzitu, rozmanitost Evropské unie. Umožnilo jim to také zlepšit se v jiném jazyce, než tedy v jejich mateřštině. No zkrátka je to velký pokrok při výstavbě společné Evropy. Program, který nám navrhuje komise, je uspokojivý ale dá se říci, že nedosahuje zcela našich očekávání, pokud jde o prostředky, jak víte. Erasmus eh, způsobuje určitou frustraci, protože pouze jeden způsobilý návrh ze dvou je uspokojen kvůli nedostatku eh, finančních prostředků. A my bychom si přáli, aby Erasmus nebyl vyhrazen pouze pro studenty, ale aby mohl být eh, využíván také pro stážisty v rámci odborné přípravy pro učně tedy, pro absolvent nebo pro účastníky učňovského školství, protože pokud chceme efektivně bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě, která se dotýká zejména některých konkrétních zemí, tak musíme zjistit, že pouze ty země Evropské unie, kde je tradice učňovského školství, tak nemají téměř nezaměstnanost mladých. A abychom tedy pomáhali při této osvojování tohoto postupu učení, učňovského školství, tak skutečně Erasmus by měl být velmi dobrým prostředek. Navrhuji tedy všem vládám jednotlivých členských států, aby spolupracovali, protože odborná příprava a učňovské školství, tam jsou jednak ty, jednak vlastně jsou, je tam to školství, ta, ta, ta škola nebo učňovská škola a potom je tam i stáže v podniku. A někde vlastně nejen a někdy to představuje určitým způsobem překážku v mobilitě studentů, pokud tomu tak není. Nicméně my bychom rádi uspokojili všechny poptávky, všechny požadavky mladých, což by určitě zjednodušilo také Eh, integraci učňů a absolventů odborné přípravy do pracovního trhu. Takže na plenárce v březnu v rámci zprávy z vlastní iniciativy paní Toma a pana Olbrichta jsme navrhli strojnásobit prostředky na program Erasmus. Takže eh, z toho tedy vyvozuji určité dus závěry. Pozměňovací návrhy, které předkládám, budou tedy poměrně zvyšovat, znásobovat prostředky pro tento program. Chtěl bych zdůraznit jeden bod a to, že roční programovací období, tak jak je naplánováno komisí, konstatuje, že v roce 2021 ty prostředky budou nižší než prostředky v roce 2020. A tato situace je neúnosná. Takže já požaduji komis komisi prostřednictvím pozměňovacího návrhu, aby přehodnotila programovací období na těch sedm let v rámci víceletého finančního rámce a zejména, aby dbala na to, aby v roce 2021 to financování nebylo pod úrovní prostředků z roku 2020, že ten šok, který by z toho vyplynul, by byl velmi špatný, velmi škodlivý a zúčastněné subjekty by to prostě nechápaly. Takže zdůrazňuji nutnost zapojit profesní odbornou odbornou přípravu, stáže v podnicích a učňovské školství do financování z prostředků Erasmu. Vyvozuji závěry týkající se nutnosti strojnásobení ve srovnání s obdobím 2014-2020, strojnásobení těch finančních prostředků tedy. Vzhledem, pokud jde o kontroly, tak zdůrazňuji jeden bod zejména, protože kontroly se, jejich počet se snížil a dnes vlastně, na, naopak se zvýšily tady, pardon, a představují dnes nepoměrnou zátěž vzhledem k těm cílům. Takže já vyjadřuji potřebu, aby se kontroly upravily, pozměnily a aby zohlednili systém interní kontroly veřejných prostředků v jednotlivých státech Evropské unie a aby se neznásobovaly. Včera jsem se setkal s vedoucí francouzské agentury pro Erasmus. Za rok tam bylo pět kontrol byli podrobeni pěti kontrolám a pokud jde o zjednodušování, tak konstatuji, že pokud vlastně se využívá více programů, chceme dosáhnout synergie, tak ty postupy se potom liší v jednotlivých generálních ředitelstvích. To jsme zažili s pilotním projektem ohledně Erasmus pro učně a tam jsme zjistili, že ty postupy DG a Emploa jsou jiné než postupy, které používá DG vzdělávání a kultura a v terénu a z hlediska těch školitelů ta situace je prostě zcela nepochopitelná a pro, pro ty, kteří se budou prezentovat příští rok v evropských volbách, tak vyslechnou hodně o této byrokratické papírové Evropě, která je vzdálená, nepochopitelná a nesnesitelná. Takže vyjadřuji přání, aby ty postupy administrativní byly výrazně zjednodušeny. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, panu Novakovovi. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám rád poděkoval za vaši trpělivost, která opravdu inspirovala nás všechny. Rád bych pohovořil o Erasmu jakožto nejlepšího, nejlepší oblasti, kterou kdy Evropská unie rozvinula. Tento program je známý po celé Evropské unii, ve všech členských státech, týká se rozvoje a života mladých lidí, což žádný jiný program předtím neudělal. Existuje mnoho statistik, za 30 let historie programu Erasmus, ale některé z nich jsou opravdu fascinující. 80% mladých, kteří se účastnili Erasmu, eh, zaujímají vedoucí pozice ve společnostech. Téměř třetina těch, kteří se účastnili Erasmu, si vytvořili vlastní společnosti, si založili. Takže nejen, že bojujeme proti nezaměstnanosti mladých, ale dokonce vytváříme pracovní místa díky Erasmu nepřímo. A já si myslím, že je důležité eh, navyšovat rozpočet, pokud jsme schopni financovat tolik různých iniciativ. Já bych. Eh, já nebych nechtěl je stavět proti sobě. Nemůžeme jít za nějakým studentem a říct si mu, nemůžete dostat eh, stipendium, protože potřebujeme, musíme podporovat farmáře nebo musíme mm, investovat do nějakých jiných programů. Ale Erasmus se prokázalo, že je skutečně nejlepší pákou pro mladé lidi a z mého hlediska musíme v budoucnu udělat dvě věci. Za prvé postupovat globálně protože mm, můžeme žít v takové bublině, že Evropa Evropa má nejlepší vzdělávací systém, ale když se podíváme na trh vzdělávání, tak mnoho lidí raději jede do Ameriky například, do Spojených států. Takže musíme se podívat kolem sebe a podívat se, jaké jsou možnosti pro podporu mladých eh, Evropanů. Máme zde dobrý příklad s pilotním projektem před dvěma roky. To byl Erasmus pro mladé podnikatele, skoro 200 účastníků, se rozhodlo, že využije tento pilotní projekt a že pojedou do Silicon Valley, Singapuru a Izraele, protože tyto země jsou pokročilejší než tedy Evropská unie v určitých oblastech. To je první věc. A druhá věc, stále čelíme určitým byrokratickým problémům a zde podporuji předsedu v tom, že se stále divím, jak je možné, když se rozhodneme, že pojedeme do zahraničí v rámci Erasmu, dostaneme stipendium, a tak musíme tedy a někdy tedy potom ten, to vzdělání, ten diplom není uznáván v té vaší původní zemi a musíte v podstatě ty zkoušky udělat dvakrát. Takže mm, tyto věci jsou, to je takových těch 100 eh, problémů, co opravdu umoří ty mladé lidi, až jsem si jistý, že můžeme tady toto zlepšit. Spravodaj žádá asi o 40 miliard na, v rámci Erasmu, to opravdu podporuji. Je to opravdu investice, která se nám mnohonásobně vrátí ve velmi blízké budoucnosti. Děkuji. Merci. Děkuji panu Novakovovi. Děkuji vám, pane Novakové, za vaši podporu v této krásné věci. A nyní pan Orvars. Děkuji vám, pane předsedo. Já i moje politická skupina velice vítá toto stanovisko a zejména onu ambici, která se v tomto stanovisku odráží, protože je na čase, abychom eh, nacházeli správná slova a abychom ta slova přelili do skutečných závazků e, do příslušné položky e, pro příští rozpočet. V souvislosti s příslušným usnesením e, z března o víceletém finančním rámci. A teď Pane předsedo, máte naši silnou podporu pro výměnu studentů nejenom na univerzitách, ale také v jiných oblastech, v celých aspektech tohoto programu a jich na prostředku se ukazuje, že se zatím skrývá naprosto jasný logický postoj, kde mezinárodní dodávací řetězce a přeshraniční Eh, developeři technologií eh, mohou poskytovat své znalosti a vědomosti i učňům, eh, protože rozvoj, ke který, kterému bude docházet ve výrobní sféře, to bude mít všechno přeshraniční aspekt. A proto je naprosto zásadní, abychom tady měli mezinárodní přeshraniční spolupráci právě nejenom mezi mysliteli budoucnosti, ale mezi těmi, kdo budou tuto budoucnost skutečně utvářet i svýma rukama. A proto je důležité, že ten e, Erasmus reflektuje tuto potřebu do budoucna a například článek 16 o účast e, účastníků ze třetích států, aby i ta byla navýšena v budoucích programech, ale úroveň této účasti musí se odrazit také v rozpočtové položce. Je třeba, abychom měli jasnou transparentnost, abychom věděli, odkud peníze přicházejí a kam jdou v celé paletě programu Evropské unie. A také vítám toto stanovisko, eh, co se týče snah o podporu dosahování trvale udržitelných cílů tisíciletí a jejich zapracovávání do příslušných programů. Rovněž vítám vaše slova o úrovni byrokracie, já vím, že to jsou obavy, které vyjadřují voliči v mém volebním obvodu a mám radost, že i toto se odrazilo ve vašem návrhu. Děkuji kolegové. Kdo další chce pohovořit? Dobrá, v tom případě uzavřu tento bod tím, že velice poděkuji eh, všem za podporu tohoto stanoviska a rád bych se vrátil k něčemu, co tady zmínil pan Novákov, a to je uznávání aký mobility. E, pro studenty to funguje dobře. Univerzity mm, mm, jsou institucemi, které dávají diplomy, ale profesní výuční listy Eh, za které nesou kompetenci jednotlivé národní státy a také příslušná ministerstva vzdělávání a učňovské školství. A je třeba, abychom tady dosáhli vzájemného uznávání. Takže když mladý člověk na 6 měsíců odjede do jiné země, Eh, jde o to, aby eh, ta výuka, která mu tam byla poskytnuta, poznatky, které tam získal, byly také uznávány v okamžiku, kdy se mu bude vydávat výuční list v jeho zemi. A souhlasíte-li s tím, před, rád bych v tomto smyslu předložil doplňující pozměňovací návrh, eh, abych vzbudil pozornost rady, v nezbytnosti vzájemného uznávání evropské legislativy v rámci mobility i v učňovském školství, protože Erasmus je investice do budoucnosti Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Pozměňovací návrhy by měl být předloženy před čtvrt tým říjnem ve 12 hodin. Budeme hlasovat na výboru pro rozpočet 5. listopadu. A slovo Teď dostane pan Solé k tématu hodnoty a právo. Děkuji mnohokrát. Tento program pro hodnoty je také velice aktuálním a potřebným vítaným programem, neboť dnes zaznamenáváme určitá hnutí a určité vlády, které dokonce spochybňují hodnoty, na nichž byla založena Evropská unie. A mm, stejně tak jako inkluzivní demokratickou společnost, protože některé společnosti využívají po populismus a autoritární chování v politice, což zbuzuje naše obavy a což ohrožuje existenci liberálních demokracií Evropské unii. Protože se tady vyskytují určité jevy, které jsou v naprostém rozporu se základními hodnotami Evropské unie. Ale také potřebujeme tento druh programu díky skutečnosti, že nerovnosti a diskriminace eh, na nejrůznějších úrovních stále ještě v Evropské unii existují. A proto je nezbytné posílit evropskou identitu založenou na společných hodnotách. Eh, v našem stanovisku připomínáme, význam mainstreamingu eh, v souvislosti s trvale udržitelnými cíly tisíciletí, které by se měly odrážet ve všech iniciativách příštího víceletého finančního rámce, hmm, jak co do rozpočtu týkající se zdrojů, které budou alokovány pro tento program. Navrhujeme lehké navýšení fondů pro tento program, eh, určité navýšení, eh, které by bylo 1,3 HDP pro příští víceletý finanční rámec. Mm, v našem stanovisku navrhujeme alokovat specifickou částku pro tři různá odvětví tohoto obnoveného programu. Tyto tři pilíře jsou rovnost a práva, občanství a účast občanů a obrana a Dafne. E, my navrhujeme také jasnou obálku pro, nebo jasné prostředky pro boj proti násilí na ženách a dalším rizikům. Je třeba postarat se, aby i toto se odráželo v genderovém mainstreamingu, který zatím není dostatečný ve všech návrzích. Protože takový gender mainstreaming vyžaduje transparentnost rozpočtových položek a také navýšení prostředků na tento mainstreaming, který je tak nezbytný pro boj proti genderovému násilí. A to navrhujeme i v DAFNE, kde je přesně tento pilíř určen boji proti násilí. My chceme zlepšit kvalitu výdajů protože tady by se to mělo vést těmi hlavními směry charakteristiky tohoto programu při optimalizaci finanční, užívání finančních zdrojů. Eh, jistě eh, budou ještě předloženy nové pozměňovací návrhy, možná za mě jako za zpravodaje, zatím toliko eh, k té hlavní linii našeho návrhu, který jsme mm, předložili v tomto stanovisku a velice se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Merci, merci, monsieur. Děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní pan González Pons, ale ten zde není, takže pan Fernandeš eh, bude hovořit. Ano, pane předsedo. Můj kolega González Pons se omlouvá, ale bohužel se nemohl dostavit. Chtěl by poděkovat eh, panu zpravodaji za odvedenou z práci, která byla dobrá. A on eh, je toho názoru, že programy jako tento které už projevily svůj úspěch, by měly i nadále pokračovat a není možné, aby byly podfinancovány. Tady máme dva programy na místo tří. A pokud je to zjednodušení, tak bychom to měli podpořit. Ale samozřejmě je důležité, aby to bylo také podloženo finančními prostředky odpovídajícími a samozřejmě pan González Pon souhlasí s tím, že samozřejmě vlastní hodnoty Evropské unie a evropských institucích jsou důležité. A tady má na, mysli, na mysli zejména radu. Co se týče VFR, tady máme jasný, jasný návrh 1,3 HND a jde o to, jak se tato částka rozdělí. E, není to nic magického, 1,3 Je třeba si to na to přesně podívat a zjistit, zda skutečně je to vhodné pro dosažení našich cílů. Pan González Ponci je si také jist, že e, bude spolupracovat s panem zpravodajem na to, abychom dospěli k dobré dohodě, k dobrému stanovisku, kde se vyjádří veškeré naše pochyby, zejména co se týče rozpočtových aspektů, a tak budeme mít dobrý návrh a doufáme, že nalezneme dobré řešení, co se týče rozpočtu, neboť přesně toto od nás občané Evropské unie očekávají. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Fernandeši. A nyní paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo obecně poměrně souhlasíme s návrhem a pozměňovacími návrhy. Já mám jenom jednu malou pochybnost týkající se toho rozdělení do dvou položek. To oddělení rozpočtu do dvou mini rozpočtů, no jedno pro rovnost a druhé boj proti násilí genderovému. Ehm, ano, vidíme, že tady jsou dvě linie práce, jedna související s rovností a druhá v boji proti násilí, ale někdy si myslím, že je dobré také aplikovat flexibilitu, eh, že se na to můžeme dívat jako na věci, které spolu souvisí. Čili nejsem úplně proti, ale myslím si, že možná toto, jak tam není nutné, ale jinak souhlasíme s tímto stanoviskem. Děkuji. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Paní Žaden Maky. Děkuji. Já bych také ráda poděkovala panu zpravodaji za jeho vynikající myšlenky a ráda bych zdůraznila význam toho, jak musíme navyšovat povědomí občanů o evropských hodnotách a právech. Toto je významné právě v dnešní době, protože, jak vidíme, bohužel dochází k znepokojivému vývoji v určitých členských státech, co se týče zásady právního státu myslím si, že tady je třeba reagovat, abychom se věnovali tomuto znepokojivému problému. Já zatím nemám eh, žádné pozměňovací návrhy, ale velice bedlivě prostudujeme toto stanovisko a moje politická skupina a já se budeme snažit pozměňovacími návrhy ještě tento návrh stanoviska vylepšit. Děkuji mnohokrát. Chce se ještě někdo vyjádřit? Pan Sole? Nikdo jiný? V tom případě upřesňuji, že pozměňovací návrhy musí být předloženy do 15. hodin 3. 13. října a budeme hlasovat 6. listopadu na našem výboru pro rozpočet. A teď má slovo pan Ali pro, pro, pro program boji proti podvodům. Kolegové, Evropská komise nabízí, předkládá návrh na řízení ohledně programu EU pro boj proti podvodům, který má mnoho cílů, jednak ochrana finančních zájmů Evropské unie a na, v druhé řadě podpora a poskytování e, vzájemné administrativní pomoci mezi celními úřady jednotlivých členských států a komisí fin, finanční zámy EU jsou vlastně ovlivňovány eh, těmito podvody, takže je potřeba, aby společné státy s Evropskou unii sdílely tyto cíle. Tento program by měl Eh, vlastně začít od začátku nového eh, víceletého finančního rámce. Vítáme návrh komise pro zřízení tohoto programu EU pro boj proti podvodům, protože ty stávající, které by měly posílit eh, informační systém proti podvodům a systém pro řízení nesrovnalostí. Cílem by mělo dos- být dosáhnout větších synergií a zjednodušeného řízení já bych rád navrhl některé pozměňovací návrhy, které předložím přívěcně příslušnému výrobu, výboru KONT. Některé z těchto návrhů vyplývají z usnesení Evropského parlamentu z 3. května 2018 o výroční zprávě 2017 o ochraně finančních zájmů EU a o finančních pravidlech. Cílem je posílit odůvodněnost tohoto nového programu. Další se zabývají rozpočtovými dopady. Celá, celý rozpočet na období 2021 až 2027 je v běžných cenách, takže musíme ty výpoč, udělat ty výpočty tak, abychom zapojili informaci o eh, v, konstantních cenách roku 2018, jak pro závazky, tak pro platby. Jsou tam tři složky tohoto programu a je potřeba pro ně udělat to též. Tyto výpočty se musí zakládat na metodice převádění pozice Evropského parlamentu který předložil sekretariát výboru pro rozpočet. Na závěr bych rád vyjádřil, že souhlasíme, jsme pro tento nový program navrhovaný eh, komisí očekávání pro příští víceletý finanční rámec je takové, že by to mělo významně přispět k ochraně finančních zájmů Evropské unie. Děkuji. Merci. Děkuji. Nyní dám slovo panu Fernandešovi. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem Tomase, který je štínovým zpravodajem, ale budu hovořit portugalsky. Všichni souhlasíme s tím, že je třeba zachovat eh, rozpočtové zájmy a ten příspěvek do tohoto fondu zachovat také finanční zájmy Unie a vlastně chránit eh, příspěvky evropských občanů. A myslím si, že ta částka, která je alokovaná, bude vlastně ušetřením. Máme tady jasný cíl bojovat proti podvodům, což je cíl, o který bychom se všichni měli snažit. Je to taková mise. Náš stínový zpravodaj je zde bohužel nemůže být a prosí o omluvu, ale chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci říci, že je naprosto ochotný s ním spolupracovat. A EPP, mimo to, že bojujeme proti podvodům, tak samozřejmě hájíme to, ten přístup, že chceme, aby ten boj byl efektivní, transparentní. Ta transparentnost je zásadní. A e, e, bylo řečeno, že je důležité, aby každý účastník dělal svou vlastní práci. Já si myslím, že toto je skutečně zásadní cíl, taková mise a měli bychom velice úzce spolupracovat v této věci s členskými státy. Také sdílíme to rozhodnutí, že jde důležité, abychom e, pracovali s konstantními cenami a nezběžnými cenami. Toto je metodologie, který Evropský parlament a výbor pro rozpočet vždy hájil a také bude hájit. Jsme tedy velice ochotní spolupracovat, abychom měli co možná nejlepší konečný výsledek, který by měl být na výši našich cílů, což znamená chránit zájmy rozpočtu. Pokud chráníme zájmy rozpočtu, tak to samozřejmě znamená, že chráníme ty příspěvky občanů Evropské unie, které do rozpočtu odvádí. Ano, samozřejmě, pan předseda, děkuji. Děkuji za tyto komentáře. A nyní paní Gardia Zabal. Děkuji. Mhm. Děkuji, pane předsedo. Zde na výboru nehovoříme až tak často o tomto boji, eh, o tomto programu pro boj proti podvodům. Ne, že by tento program nebyl důležitý. 160 milionů eur na sedm let to není příliš velká částka. Tedy o tomto programu příliš často nehovoříme, neboť když hovoříme o prioritách v rámci víceletého rámce, tak spíš uvádíme ty velké linie, ty velké programy, velké rozpočtové položky a tomto případě se tím příliš detailně nezajíba, nezabýváme a možná bychom se měli zamyslet, zda nebylo vhodné navýšit částku alokovanou na tento program. Nedávno jsem četla jistou studii, ve které se říká, že Evropská unie má obrovské ztráty právě v důsledku podvodů, že je to ročně 180 milionů eur. A co se týče podvodu DPH, tak tam jsou eh, ztráty ve výši stovek miliard pouze v oblasti podvodů z DPH. Proto si myslím, že by bylo skutečně možné zhodné navýšit eh, tu částku eh, alokovanou na tento program o dalších 180 milionů eur, tedy zdvojnásobit. Já si myslím, že by se nám to pravděpodobně vrátilo, že bychom takto ušetřili mnohem více, než bychom do toho vložili. Toto tedy z mé strany, já jsem to takto nadnesla jako podnět k zamyšlení. Možná to budete vnímat jako zajímavý návrh. Předseda, děkuji, kdo si přeje další vystoupit. Já si myslím, že podvody usnadňuje rozmanitost národních zákonů, také složitost národních zákonů, která vlastně dává velkou příležitost k tomu, k té danové optimalizaci. Například se velice divím, že ty obrovské digitální společnosti, jako je Google a další, neplatí daně v Evropě. A proč? Neplatí daně v Evropě, protože evropské státy jsou tak inteligentní, že si navzájem konkurují a že těmto obrovským <clears throat> internetovým gigantům toto dovolí. Takže my jsme tady v jistém rozporu. Máme tady například eh, zákony, které skutečně vedou k tomu, že si navzájem konkurujeme a tady ztrácíme v oblasti daní. To je, myslím, zásadní téma, kterému bychom se měli věnovat a e, evropští občané e, by tomu měli věnovat pozornost, nebo oni jsou daňovými plátci. A tady máme skutečně neúnosný rozpor v těch daňových legislativách, které vytvářejí velkou daňovou konkurenci a já bych možná řekla daňový dumping, které otevírají skutečně velkou, e, mož, velké možnosti pro podvody. Takže to vlastně není podvod, ono je to optimalizace, oni respektují zákony a přesto nemusí platit daně. Tím bych to uzavřel a dám vám ještě slovo panu zpravodaji. Nemáte žádný další komentář? Pozměňovací návrhy musíte předkládat nejpozději 3. října v poledne a na výboru budeme hlasovat 5. listopadu. Slovo má opětovně pan Ali. A nyní se jedná o společnou zemědělskou politiku. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. 1. června Evropská komise předložila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pro pravidla které mají dodržovat členské státy v rámci společné zemědělské politiky. To by mělo být financováno s Evropským zemědělským a záručním fondem a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Některé změny tedy byly provedeny v posledních letech v zemědělském odvětví. Tam patří eh, ceny eh, zemědělských výrobků a nové eh, mezinárodní závazky Evropské unie v rámci boje proti klimatickým změnám a snahy lepší, o lepší reakci na geopolitické důsledky. Základní podmínky vyžadují tedy určité změny společné zemědělské politiky, měla by být modernizována, aby dokázala čelit těmto výzvám. Za druhé, SZP by měla být zjednodušena tak, aby mohla plnit eh, ty, aby nepřinášela nadbytečnou administrativní zátěž, měla by být stále konzistentnější s ostatními politikami EU. Čili vítáme v tomto kontextu návrh komise, který se snaží řešit ty výzvy, spojené s legislativním rámcem pro společnou zemědělskou politiku pro příští víceletý finanční rámec. Rád bych upozornil na některé možné pozměňovací návrhy, které předložím věcně příslušnému výboru Agri pro zvážení. Některé z nich souvisí s explicitním zdůrazněním významu vysokých standardů EU v oblasti ochrany potravin, včetně dodrž, dodržování společných pravidel Evropské unie, také potřeba snižovat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a zdůrazňovat nutnost inkluze různých podpora regionů, rodinných farem, tak, aby se to přitahovalo mladé farmáře. Co se týká těch důsledků, tak jsou zde některé pozměňovací návrhy týkající se obecného financování SZP ze eh, z usnesení z 14. března 2018 a 21. března 2018 navrhujeme 382,9 miliard euro v cenách roku 2080 a 400 14 milionů v běžných cenách v, rámci, v rámci eh, Evropského záručního zemědělského fondu. To při, ta, jsou ta čísla uvedena v pozměňovacích návrzích 12 a 13. Na závěr bych ještě rád zdůraznil že je důležitý, eh, aby byl tento strategický plán pro zemědělskou politiku srozumitelný. Je to nedílná součást bezpečnosti EU a myslím si, že tento dokument bude hrát v budoucnu velmi významnou roli. Děkuji. Merci, Děkuji, pane zpravodaji. Nyní dávám slovo panu Lavíjovi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval autorovi stanoviska za návrhy, které předložila, a se kterými se mohu plně stotožnit. Připomínám kolegům, že usnesení Evropského parlamentu k tomuto tématu je velice důležité. Je to totiž je trochu jiný postoj. My chceme udržet prostředky pro, SZB, pro 27, alespoň v rozpočtu do roku 2020, a to v reálných cenách. Také si přejeme zachovat všeobecné směřování této politiky. SZP je stará politika Evropské unie a Evropská unie se o ně opírá jež vlastně od počátku svého vzniku a je důležité, aby i nadále zůstala společná zemědělská politika silnou evropskou politikou. Rovněž sdílíme názor, že je třeba mít ty dva pilíře, jednak podpora příjmu v prvním pilířu a druhý pilíř rozvoj venkova. Tím vlastně chceme nastartovat růst a rozvoj právě ve venkovských oblastech. Je to důležité jak pro zemědělce, ale také pro spotřebitele je třeba poskytnout spotřebiteli potravinovou bezpečnost a kvalitní potraviny. A pak je zde nová výzva, to je ekologie, životní prostředí. Je to důležitější ještě více od té doby, kdy byla uzavřena klimatická dohoda v Paříži. Musíme i do této oblasti uvolnit prostředky, tak abychom mohli posílit naši politiku v oblasti životního prostředí. To je, myslím, velice důležitý cíl a já doufám, že my budeme Eh, tento cíl sledovat. Příslušným výborem je samozřejmě výbor AGRI, ale je třeba mít na paměti i národní plány pro SZP, protože ty se velice různí v oblasti společné zemědělské politiky. Dříve tomu bylo tak, tomu bylo tak, že struktura v rámci prvního pilíře byla evropská, toto evropské směřování si možná zcela nezachová, neboť nyní vlastně to bude přenecháno eh, všem 27 členským státům pro vytváření svých národních plánů a v tom vidím nebezpečí, neboť možná vznikne 27 různých zemědělských politik. Průzde země, Například eh, někdy, pokud se na federální zemi, tak potom kompetence zemědělství máte nižší úroveň, úroveň zemská a tady z toho vidím Eh, velké nebezpečí, že ty politiky se budou příliš lišit. A my jsme přeci vždy chtěli konvergenci. Chtěli jsme mít alespoň zemědělskou politiku, která bude stejná pro všechny země, ale to, co nyní Evropská komise navrhuje, vede k nebezpečí, že budeme mít 27 různých zemědělských politik a na to bychom se měli zaměřit, neboť z toho skutečně vyplývá nebezpečí. Například toto. Dva titěž zemědělci, kteří hospodaří ve stejném regionu, například ve Středomoří, kteří mají olivovníky, ve Španělsku a v Itálii, tak tito dva ehm, zemědělci, kteří hospodaří v podstatě za stejných podmínek, budou ovšem ehm, tedy geografických podmínek budou mít ale úplně jiné podmínky, co se týče podpory. Někdo bude mít paušální platby a někdo bude mít platby podle eh, počtu hektarů či počtu těch různých eh, stromů či své prostě zemědělské aktivity. Takže tady v tom vidím nebezpečí. Samozřejmě, že to spadá v první řadě pod výbor Agri, ale také se to týká výboru Envy. Já jsem tady uh, autor stanoviska za Envy. Ale chtěl bych zdůraznit, že je důležité, abychom i my na výboru pro rozpočet eh, dali té věci s tou orientaci. Tady se vrátím k otázce financování. Je důležité, abychom to v našem stanovisku neustále zdůrazňovali. Týká se to víceletého finančního rámce. Je důležité, aby v tomto rámci bylo dostatečně mnoho finančních prostředků, tak abychom mohli mít silnou evropskou politiku. Potřebujeme konkurenceschopnost, flexibilitu pro podniky, možnost, aby se mohli prosadit na trhu, ale zároveň jsou tady velké ekologické výzvy a na to bychom se měli zaměřit. Tam ještě nečiníme dostatečně. Měli bychom tedy od podniků chtít, chceme od podniků aby, a zemědělských podniků, aby plnili veškerá kritéria, i ta ekologická, a zároveň jim seškrtáváme prostředky. To není v pořádku. Proto si myslím, že bychom měli zachovat společnou zemědělskou politiku, alespoň na té stávající úrovni financování. V tomto souhlasíme s panem zpravodajem. Děkuji, děkuji mnohokrát. A slovo má paní Bulanek. Takže paní Gardia Zabal. Ano, pane předsedo. Dvě připomínky, protože jsem si vyslechla pana Lavio, který kromě toho, že pracuje, ve výboru pro rozpočet je velkým expertem na zemědělství, takže jistě nebudu protiřečit. Samozřejmě společná zemědělská politika je historickou politikou, ale kromě toho je to jediná, výlučně evropská politika. Jediná. A proto musíme samozřejmě manifestovat náš, já to řeknu poté, poté, až budeme hovořit k rybolovu. A proto je třeba, abychom dostali našemu závazku e, k této politice. A proto odmítáme škrty, které navrhuje komise. je jedna jasná linie naše v rozpočtové práci, tak je to přesně to, že nechceme, aby se snižovaly příspěvky a prostředky pro tuto společnou evropskou politiku. Proto naprosto souhlasíme s návrhem pana zpravodaje. Důležité je také zdůraznit, že zemědělská politika, když se podíváme na trvale udržitelné cíle tisíciletí, je to politika, která nejvíce může ovlivnit a nejvíce může na pomoci plnění těchto trvale udržitelných cílů tisíciletí. A proto je třeba abychom zhodnotili význam této politiky pro dosahování takovýchto cílů. Děkuji. Chce se ještě někdo jiný vyjádřit? Není-li tomu tak, požádáme pana Kužmika, protože on byl pověřen horizontálním pohledem, protože možná tady je zpráva, eh, tady je vlastně propojení těch několika zpráv. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, za prvé dovolte, abych vyjádřil své potěšení z diskuse. Zaznělo tu něco, co bych rád zdůraznil i já. Mám tím na mysli skutečnost, že financování společné zemědělské politiky je nahlíženo právě z této perspektivy. Podle mého názoru je třeba zdůraznit, že seškrtávání fondů v prvním filíři o 32 miliard eur, co se týče pevných cen z roku 2011, to je vlastně 11% škrt a 27 miliard eur hm, z fixních cen 2018, to je 28% škrt. A v druhém pilíři to je naprosto neúnosné. Zejména za situace, kdy tady máme jiné povinnosti eh, pro farmáře jako eh, politika pro oblast životního prostředí a boje proti změnám klimatu. Také se odkazuji ve svém stanovisku ke dvěma usnesením ze 14. března a 3. května tohoto roku. V těchto usneseních se zmiňujeme o úrovni pladeb a výdajů z rozpočtu e, v celém finančním výhledu o 1,3 HDP těch 27 členských států. A měli bychom se držet našich prohlášení, když na jedné straně navrhujeme takovou úroveň výdajů, pak by společná zemědělská politika měla být schopna požívat odpovídající úroveň fondů, tak jak to bylo děláno v současném finančním rámci, toliko, pro ty, toliko tedy k těm nejdůležitějším věcem. Podle mého názoru a to také navrhuji ve stanovisku, jsou důležitá taková řešení, na která vy můžete možná nahlížet jako na protichudná, ale já se domnívám, že i tady jsou nezbytná. Komise navrhuje eh, vyrovnávání diskrepance eh, v úrovni pladeb. Eh, tato, toto srovnání na evropský průměr, no k tomu musím říci, že od roku 2021 do roku 2027 poté, co 12 dalších zemí vstoupilo do evropské úrovně, je tedy na nejvýš nezbytné, abychom eh, navýšili toto srovnání na úrovni jednotlivých členských států, protože už tady není žádný důvod pro rozdíly. Farmáři pracují na stejném jednotném trhu a měli by mít stejnou úroveň podpory protože současné rozdíly eh, spočívají v tom, že eh, východoevropští farmáři a eh, arma farmáři ve střední Evropě jsou v, v těžké situaci. A proto navrhuji, aby v nové rezervě pro zemědělství jsme tady měli oddělenou položku v rozpočtu a fondy proto by měly přicházet z přímých pladeb, protože, jak víme, tato rezerva by měla sloužit mechanismům trhu Přímé platby jsou jinou záležitostí, ty mají jiný cíl. A také bych si přál, aby, finanční dis, aby nástroj pro finanční disciplínu byl vyňat tam, kde farmáři dostávají méně než 2000 eur jednotné platby. Komise eh, chce odstranit tuto výjimku a já si myslím, že to je v rozporu s tím, co řekla komise předtím, když řekla, že chce zjednodušení a více jasnosti a průhlednosti společné zemědělské politiky. A když tady bude toto vylučování, tak to jenom výšší byrokraci pro malé farmáře kteří velice často bojují s tím, aby zvládli tu hromadu papírové prát, papírování. Dále se domnívám, je důležité podívat se na návrh komise, kde nevyužité výdaje by byly zrušeny v oblasti venkovského rozvoje koncem prosince toho roku po roce, kdy tato položka byla poskytnuta. No, abych to zjednodušil, je to to N plus 3 nahrazování, nahrazení N plus 3, N plus 2. Ale to jistě nezlepší situaci příjemců společné zemědělské politiky, naopak to jejich situaci ještě stíží. Také navrhuji určité vymazání, ale to už není tak významné a doufám, že budeme mít konstruktivní spolupráci v tomto stanovisku. Dovolte, abych eh, vyjádřil své potěšení nad diskusí eh, o předešlých dokumentech a těší mě, že jsem slyšel, že chcete zabezpečit dostatečné prostředky pro společnou zemědělskou politiku. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu zpravodaji. A nyní dávám slovo panu Fernandešovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Stínový zpravodaj zde bohužel nemůže být, omlouvá se za to a chtěl by také poděkovat eh, za práci odvedenou panem zpravodajem. Společná zemědělská politika je úspěšná politika. Máme dostatečný potravin za dostupné ceny, kvalitní potravin, takže tady máme potravinovou bezpečnost, potraviny jsou nezávadné, my také nutíme zemědělce dodržovat environmentální kritéria. A to má samozřejmě náklady. A nevždy si vážíme toho, co máme. A nevždy si vážíme politiky, které fungují. Je zásadní, aby společná zemědělská politika pokračovala i dále a měla k dispozici dostatečné množství finančních prostředků proto, abychom i nadále měli potraviny, které budou dostupné všem občanům Evropské unie za dostupné ceny a budou respektovat environmentální normy. A pak je tady další cíl, který bychom měli mít, a to je to, abychom omladili zemědělství. Když se podíváme na střední věk, průměrný věk eh, zemědělců, tak vidíme, že zemědělci jsou staří a sam, Čím to souvisí s tím, že zemědělci mají mnohem menší příjmy než eh, lidé pracující v jiných profesích? To je zásadní věc. A my si myslíme, že je naprosto nepřijatelné, eh, aby tam byly ty škrty, které navrhuje komise. A komise navrhuje ještě jednu věc. Ona tady sdělila na nám, nebo informovala nás o kohezní politice, o konstantních cenách, aby ukázala ty škrty, ale na, ve, v rámci společné zemědělské politiky chce ty škrty zakrýt, takže nám ty informace poskytla v běžných cenách. A tady máme škrt více než 10% v první přilíži a ve druhém přilíži venkovský rozvoj, což je zásadní také pro územní soudržnost. Ten škrt je více než 25%. A to musíme nějakým způsobem změnit. Navíc náš stínový zprávodaj eh, je toho názoru, že bychom se měli snažit nenavyšovat byrokracii mimo to zajištění toho financování. A také bychom neměli podléhat takovému tomu pokušení renacionalizace této úspěšné politiky. Já respektuji ten nový model zemědělství a náš stínový zpravodaj, mimo to, že tedy hájí to, aby se nenavyšovala byrokracie v této oblasti, zejména um, byrokracie v členských státech, tak náš zpravodaj doufá, že systém kontrol, který je navrhován, by měl mít pravděpodobně zrevidován, tak aby nevedl k navýšení byrokracie pro zemědělce, protože to je zásadní v eh, jejich práci. Je důležité, abychom snížili byrokratickou zátěž pro zemědělské podniky, podniky neboť to jde také v duchu té naší snahy o zjednodušení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Dokážu si představit, že paní Gardia Zabal která zastupuje svou kolegyni paní Glone, by se přála vyjádřit. Ano, pane předsedo, ale to, co jsem řekla eh, k té první zprávě, splatí i k této, protože my v zásadě prostě nechceme žádné škrty pro zemědělskou politiku. Monsieur Ali. Pane Ali, dovolíte? Dovolte mi tedy, abych vyjádřil několik osobních připomínek. Jednak bych vyjádřil souhlas se spravodajem a s tím, že je nutné zachovat prostředky v rámci společné zemědělské politiky. Hovoří se zde o společných evropských stacích a myslím si, že SZP je právě takový společný evropský produkt, takový společný veř statek v rám také v souvislosti s politikou soudržnosti. Nicméně si myslím, že je potřeba, abychom zjednodušili ty postupy, protože nevím, jak to děláte, kolegové, ve vašich zemích, ale pokud vás, se vás zemědělec zeptá, no, požádá, abyste požádal, po, vysvětlili, jak funguje SZP. tak upřímně je to skoro mission impossible. A politika, která se nedá vysvětlit, už není politikou. Takže požadavek na zjednodušení, na zachování prostředků samozřejmě, protože je potřeba zajistit eh, příjmy pro zemědělce s určitou předvídatelností, výhled, možností výhledu do budoucna. Jinak mladí nebudou chtít nebo budou mít obtíže s přebíráním štafety a investice prostě nebudou do zemědělství. A není to podmíněno pouze společnou zemědělskou politikou investice do zemědělství, také je zde politika volného obchodu. A myslím si, že máme zde určité protiklady. Proč poskytovat dotace chovatelům skotu, když zároveň krachují protože v rámci dohody Mercosur nebo dohody s Mexikem se importuje levnější maso. V rámci přímých plateb bychom si, bychom si mysleli, že distribuce, tedy bude brát v úvahu přímé platby a co to znamená v příjmech pro zemědělce, protože oni tlačí tedy na snižování cen. Dochází zde k konfiskaci určité části přímých plateb těmi prodejci, distribučními sítěmi. Ostatně si myslím, že SZP by měla zajišťovat kvalitní výživu a reagovat na nutnost zachovat bezpečnost a soběstačnost v zásobování potravinami v Evropě. Ale dále je také potřeba, abychom umožnili zemědělcům plnit společenská očekávání v oblasti klimatu, životního prostředí. Už to tu zaznělo. Blaha zvířat. Také se domnívám, že je potřeba upřednostňovat výzk, vývoj, výzkum Například eh, hovoří se o rušení fitosanitárních výrobků, ale nemá smysl to dělat, když nemáme náhradní výrobky. A je potřeba, aby ta pravidla a zákazy platila všude, v celé Evropské unii. A domnívám se, že tato společná zemědělská politika, tyto veřejné prostředky by měly být protiváhou těm podmínkám, požadavkům, které stanovujeme pro zemědělce, aby se také splnili, splnila ta společenská očekávání. A toto je potřeba provádět na celém území Evropské unie, bez výjimky. Teď tedy dávám slovo našim zpravodajům, tedy konkrétně tomu z nich, který zde ještě zůstal na závěr tady této diskuse. Já bych tedy chtěl srdečně poděkovat, vážení kolegové, děkuji také předsedovi za jeho vyjádřenou podporu a děkuji za to, že jste připomněli, že je potřeba, aby prostředky byly na výši toho, co máme. Výbor pro zemědělství určitě bude velmi nadšený z těchto vašich návrhů, aspoň tak doufám. Děkuji předseda, dobrá, takže zpráva pana Aliho. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do 8. října v poledne a ke zprávě pana Kuzmika do 5. října v poledne. Obě tyto zprávy, potom budeme o nich budou se hlasovat, bude se o nich hlasovat 5. listopadu. A tím jsme tedy dokončili dnes ráno zprávy na programu, které jsme měli. A poslední bod, který zde máme, ten bude prezentovat Jose Manuel Fernandez o Evropském fondu pro přizpůsobování se globalizaci na základě žádosti Portugalska na základě přírodní katastrofy, která se tam odehrála. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ta částka, kterou zde předkládám, vyplývá z, eh, z toho tedy z té žádosti o volní prostředků ze strany Portugalska. Ta kritéria, která jsou, byla splněna ze strany Portugalska a Portugalsko požádal kvůli tomu, že bylo propuštěno 1161 pracovníků z dvou textilních podniků, dvou oděvních podniků, oděvní průmysl. I veškeré ty cíle tady tam byly dosaženy. Co se týče možnosti uvolnit prostředky z Fondu pro globalizaci, pro přizpůsobování se globalizaci, my požadujeme 60,715 eh, milionů eur. A je to asi 40 milionů, více než 40 milionů eur, které dále požadujeme. Já jsem toho názoru, že tento fond nemůže být na něj nahlíženo mimo strukturální a investiční fondy a že je třeba, aby částky, které budou uvolněny, poskytly možnosti všem propuštěným pracovníkům, aby neměli potíže, pokud se dostanou do takové ty situace, se znovu zaintegrovat do trhu práce. Samozřejmě třeba, aby získali odpovědějící kompetence, dobré profesní vzdělání a já si myslím, že by se měli pracovníci dále vzdělávat i během doby, kdy práci mají. A tady máme Evropský sociální fond, který je velice důležitý právě pro tuto prevenční práci ale nemě směšovat tyto dvě fondy. Fond EGF e je e, použit, pokud e, jedn, ty ostatní fondy nevedly k tomu úspěchu, který měly mít. A to je takový vlastně, ten EGF je poslední fond, jak pomoci pracovníkům, poslední možnost. A Evropská unie tímto způsobem prokazuje svou solidaritu. EGF je komplementární se strukturálními a investičními fondy a my v Portugalsku všem říkáme, že provádět prevenci je vždy lépe, než něco později řešit a snažit se to napravovat. Děkuji vám. Děkuji panu Jose Manueli Fernandešovi za zprávu, kterou nám právě představil. Eh, je to myslím, vždy velice bolestné, pokud dojde k takové to delokalizaci podniků a ztrátě pracovních míst. Já proto si myslím, že je vždy dobré zasáhnout v takovémto případě, aby lidé mohli získat nějakou jinou profesi. Je škoda, že se tomu, e, že tak nečiníme, když máme více sto, několik stovek obětí propouštění, protože vlastně veškeré ty malé podniky tam vždy, v podstatě každý den dochází k tomu, že někdo ztratí práci. Oni nemají právo na to, aby se uvolnili prostředky z globalizačního fondu. Takže pokud dojde k hromadnému popouštění, tak pomoc je z evropské strany. Ale pokud nemáte dostatečný počet propuštěných pracovníků, tak to nefunguje. Nemůžete si požádat o prostředky z globalizačního fondu. Takže tady si myslím, že bychom měli zvážit, abychom neměli nějakým způsobem změnit naše mechanizmy, protože samozřejmě Evropské fondy by v první řadě měly sloužit tomu, abychom se vyhnuli situaci propouštění a ne abychom, pokud již k propouštění dojde, to nějakým způsobem řežili. E, takže je důležité, ne abychom měli ten Evropský fond pro přizpůsobování se globalizaci, ale abychom přizpůsobili Evropskou unii globalizaci. Aby nám e, nedocházelo k těm propouštění. A pozor, tady upozorňuji na umělou inteligenci, která nám ohrožuje jisté, jistý počet pracovních míst. Například se to bude týkat pracovníků bank. Pokud se podíváte na výsledky bank, tak e, skutečně to může být až e, velký problém. Kdo si přeje vysloupit? Na závěr pan Fernandeš. Děkuji. Děkuji i za to mlčení, které znamená hluboký souhlas s mou zprávou. Předseda. Vidím, že jste mé vystoupení hodnotil jako mlčení. Dobrá. Pozměňovací návrhy musí být předloženy 1. října před 12. hodinou a na našem výboru budeme hlasovat buď 8. či 9. listopadu a e, na tedy 8. a 9. října a na plenární zasedání se o tom bude hlasovat e, během 2. října plenárního zasedání. Tímto ukončuji naše dopolední schůzi a opět se zde sejdeme ve 14 hodin 30 minut. Přeji vám krásný zbytek dopoledne. Merde. Pardon.